Dámy a pánové, kolegové, budeme pokračovat bodem číslo 5. Vítám pana Poměnovského, výkonného ředitele Evropské nadace pro demokracii a požádám ho, aby nám předložil výroční zprávu za rok 2018. Víme, že tato nadace funguje od roku 2013, byla velice aktivní a podporuje ty, kdo jsou bez podpory. A je tu iniciativa, eh, podstatě 700 iniciativ v hodnotě 50 milionů eur a eh, tato nadace si eh, získala reputaci velice vlivného aktéra Mezinárodní organizace podporující demokracii. Dávám vám slovo, pane Podmětovský. děkuji. Pane předsedo, děkuji za tuto příležitost, děkuji za vaše pozvání a ti z vás, kdo to nemají v PDF, tak si můžete vzít eh, přímo výtisk zde v sále, toto je ta naše výroční zpráva Evropské nadace za eh, přehled naší činnosti za rok 2018. Tuto prezentaci dáváme již několik let eh, každoročně a je to skutečně privilegovaná situace. My se těšíme tomu, že můžeme Eh, naši aktivitu představit a Já jsem nesmírně vděčný, že za tuto možnost a zároveň si potrhnout a vyzdvihnout příspěvek Evropského parlamentu a jeho eh, poslanců, kteří jsou v naší radě. Chci také přivítat skutečnost, že EED je často zmiňován v usneseních Evropského parlamentu. Například v té, která byla přijata minulý týden, týkající se dalšího pokroku pro Střední východ a Afriku, kdy, kde eh, byla rovněž žádost o posílení naší podpory. Sekretariat se stává z víc z nadnárodního týmu a prosím, nyní mi dovolte, abych obrátil vaši pozornost na čtyři zásadní poselství z této zprávy. Takže předně, v loňském roce, 2018, uplynulo pět let od začátku našeho fungování. Těšili jsme se eh, podpoře Evropského parlamentu. A toto páté eh, století eh, výročí jsme si připomněli, zde byla tu příležitost se retrospektivně podívat na naší činnost. Na základě mnoha připomínek které jsme održeli, víme, že nyní je nadace uznávaným mechanismem na podporu demokracie, který se těší podpoře Evropské unie a členských států. Hovořil jsem o těsné spolupráci s Evropským parlamentem, komisí a dalšími institucemi a tato spolupráce se uh, uh, ukázala být osvědčeným modelem, který byl úspěšně implementován. Uh, v retrospektivní kapitole jsou některá čísla před pět tisíc žádostí o podporu, které jsme obdrželi. 722 eh, grantů, které představují zhruba 50 milionů eur, které byly uděleny a distribuovány. Našli jsme eh, svoji NIKu, svoji specializovanou oblast naší činnosti. Minulý týden jsem navštívil jedno příjemce z naši, našich grantů na Golanských výšinách. To je skvělý skvělá eh, příležitost, eh, eh, protože tam vzhledem k tomu, že má toto území okupovaný statut, tak tam není možná jiná forma podpory. Nebo v Rusku, kde mnozí dárci nemohou přímo podporovat občanskou společnost a média, i když potřeby jsou jasné a souvisí s dalšími potřebami naší bezpečnosti a našeho kontinentu. My jsme vděční že ve zprávě Fotiga o strategické komunikaci Evropské unie čteme, že tato nadace eh, a její práce je zmiňována jako dobrý příklad vytva- vytváření pluralitního prostředí v ruskojazyčných médiích. Dovolte mi poukázat na naší eh, práci v roce 2018. Eh, demokratická energie Arménii, eh, občanská hnutí, politické opoziční strany, kterým se podařilo eh, přemostit občanskou společnost a politickou sféru v Arménii. Mladí lidé sehráli klíčovou roli v těch protestech, které byly eh, míromilovné. A to je důležitý příklad protože byly možné tyto masivní protesty a zůstaly přitom míromilovné, i když tu byly snahy o násilí. Ale rozšíření naší práce v Turecku, západní Balkán, to je na stránce 30, 50, 51. A to je nová činnost naší nadace, protože k tomu jsme se rozhodli teprve před rokem a půl že to je to v podstatě pouze rok fungování. Rok 2018 byl prvním rokem. V Turecku už to vnímáme obrovský význam naší práce. Tehdy tam prostředí bylo stále represivnější a další aktéři se stahují a podpora EED byla důležitá pro přežití klíčových e, médií a vytváření nových lidskoprávních organizací, které podporují žurnalisty, například Asociace pro svobodu projevu. V Egyptě nadále pokračujeme v naší významné práci, kde podporujeme partnerské eh, lidskoprávní organizace, které trpí přímou, přímou represí a persekucí státních orgánů. A v této souvislosti chci ocenit, že Evropské instituce a Evropský parlament zasahly na naši podporu tam, kde to bylo potřeba. V Tunisku jsou partneři ED, kteří se snaží pomáhat po místních volbách nově zvoleným eh, zástupcům a je skutečně kriti- to kritické, máme-li eh, zajistit tempo reform v této nové demokracii. V, v Republice Moldavsko, Moldova, tam rovněž Eh, jsme pomohli přežití médiím, které neměly jinou možnost získat finance a nyní eh, eh, podporujeme pro TV a žurnál TV, když trpěli represivními opatřeními. To jsou v podstatě jediné tři celostátní nezávislá média v Moldově a bez nich by se snížil přístup občanů k alternativním zprávám. Ukrajina. Já vím, že mnoho poslanců sleduje Ukrajinu a to mimo jiné i po včerejších volbách. Vel, naší velkou obavou v průběhu celého roku 2018 byla rostoucí míra fyzické eh, agresivity a přímých útoků, včetně útoků nožem a zastrašování protikorupčních aktivistů, zejména v Oděse, Charkově a Marianopolu zaznamenali jsme více než 50 případů takových útoků a zastrašování. Je to znepokojivý trend, který poukazuje na slabost ukrajinského státu a neschopnost hájit a aktivisty. Na druhou stranu to ukazuje účinnost eh, jejich práce, což je velice znepokojivé pro eh, ty eh, negativní síly, tedy že se vlastně takto ukazují tím, že se uchylují k přímé agresi. V té zprávě jsme se rozhodli zasvětit jednu celou kapitolu roli žen a i stále více si uvědomujeme, že e, lidé, e, muži jsou důležitými partnery při dosahování e, rov, rov, rovných podmínek mezi muži a ženami. A dále je tu Maroko z a, Syrie a iniciativy, které tam probíhají, dále práce s ženskými aktivisty e, v Moldově. Po nedávných volbách, parlamentních volbách, jsme hrdí, že tu máme šest poslankyň a všechny by bývaly, by bývaly také aktivistkami v iniciativách podpořených EED. To vidíme v mnoha dalších zemích, kde tradiční politická debata je často doplněna viditelností a veřejnou mobilizací ze strany občanských iniciativ. Za další, jsme hrdí na to, že v několika letech experimentování jsme nyní dospěli k systému nového monitorovačního a vyhodnocovacího systému. To je rovněž důležitá součást naší metodiky. Při poskytování grantů to, že pozorujeme naše partnery, jak vytvářejí a vypracovávají myšlenky, abychom jim lépe rozuměli do budoucna. Monitorování a hodnocení je nedílnou součástí naší práce. Je to důležité proto, abychom zajistili transparentnost a odpovědnost a nejenom to ukazuje dopady naší práce, ale také nám to umožňuje neustále zlepšovat a zkvalitňovat náš přístup na základě poučení um, schopnosti učit se z uh, předchozího vývoje. A samozřejmě o další informace se dílíme s členskými státy v průběhu našich pravidelných zasedání. Budeme tak činit i nadále, včetně eh, dalších setkání s vámi, s poslanci Evropského parlamentu. A ještě jedna poznámka navíc. Jak jsem již zmínil, ERS chválila 750 grantů téměř, ale kromě toho také máme mnoho odmítnutí. Z těch pěti tisíc, které se přihlásili, To je nevyhnutelné. Mnoho odmítnutých eh, žadatelů nám řeklo, že mají přátelé v Evropském parlamentě. A viděli jsme eh, navýšení takových eh, případů, například když jsme začali působit na západním Balkáně. A my doufáme, že poslanci Evropského parlamentu chápou, že se musíme řídit naším mandátem a že samozřejmě nemůžeme eh, vyhovět každé žádosti o podporu. A konečně na závěr mi dovolte říct ještě několik obecných věcí, které rovněž mm, vychází z té delšího než ročního horizontu. Čili podpora demokracie, zejména v době, kdy máme nové závěry Rady o demokracii, tento vstup vychází z naší zkušenosti. Jsme svědky, nebo můžeme vlastně eh, se s vámi podělit o dvě eh, hlavní pokyny. Jednak měl by vzniknout nový soubor regulací, které by umožnily realokovat fondy v případě, že důležité partnerské země Evropské unie, které najednou eh, tedy jsou vystaveny v podstatnému zhoršení demokratických standardů, případně sklouzávají do autokracie. Máme tu několik jasných eh, příkladů. Azerbajdžán, Egypt, Turecko, kde situace občanské společnosti se eh, zhoršila v podstatě za týdny, spíš než měsíce. A v nejhorším scénáři, v nejhorší situaci, může tato situace vzniknout i v Republice Moldova. Takže v těchto případech ty stávající alokace by měly automaticky být přesměrovány na podporu občanských společností, nezávislých médií a zastánců lidských práv v těch zemích, které to nejvíce potřebují. A nadace již je součástí úsilí o implementaci tohoto přístupu, například řízení e, evropských grantů pro Turecko, Azerbajdžan a Egypt. Ale zatím je to pořád experimentální formát ad hoc spíše než eh, formálně přijatý mechanismus. Čili to by byla jen jakási varianta té kondicionality, kde by se to, eh, to znamenalo vlastně méně pro vládu a více pro občanskou společnost, spíše než méně méně. Další důležité je pochopit, čemu říkáme hybridní hrozby. Hybridní hrozba je komplex záležitostí, který zahrnuje dezinformace, falešné zprávy, falešnou občanskou společnost a různé další manipulace. Tato konkrétní hrozba, která je již definovaná v debatách o mezinárodní bezpečnosti, může být řešena hybridními řešeními nebo reakcemi, které zahrnují i investici do nezávislých médií, investici do nezávislé občanské společnosti. Takže v této situaci je Eh, naší silně radíme vládám a, a, a občanské společnosti, aby uvažovali, aby jak si napojili tyto konkrétní opatření do rámce těchto bezpečnostních hrozeb, kterým říkáme hybridní eh, bezpečnostní hrozby, aby se plánovala alokace reakcí na tyto hrozby, která bude odpovídající, to znamená uměřená, přiměřená těm hrozbám. Tyto dvě agendy Jedna je, řekněme, soft, jedna hard. Soft, to znamená nezávislá média, eh, obrana lidských práv, občanská společnost a hard, je bez, to znamená bezpečnostní a to spolu se souvisí. Čili my bychom chtěli eh, vybídnout tomu, aby se využíval princip, že investice do hybridní eh, ochraně by měla odpovídat významu těch hybridních hrozeb. Děkuji a těším se na vaše dotazy, na které rád odpovím. Děkuji vám, pane Pomjanovsky, za to, že jste představil tuto vaši výroční zprávu a že jste eh, představil práci vaší nadace. Nyní máme 10 až 15 minut eh, na malou diskuzi a chtěl bych eh, zde přivítat ty poslance Evropského parlamentu, kteří jsou v radě eh, guvernéru a jako první má slovo pan Paniu. Děkuji vám, pane předsedo, i vám, pane výkonný řediteli, za vaši prezentaci výroční zprávy. <clears throat> Nejprve se musím omluvit za to, že jsem tady nebyl úplně po celou vaši prezentaci, ale ta zpráva, kterou jsme od vás dostali, tak to jsem si velmi důkladně pročetl a proto mám také několik otázek na vás. Nejprve vám chci poblahopřát k vaši, vaší práci, k výsledkům vaší práce od roku 2013, kdy jste byli zřízeni. A je vždy velmi zajímavé, když zvážíme ty cíle, které byly u vašeho vzniku a jakou přidanou hodnotu můžete eh, poskytnout při podpoře demokracie v těch zemích, eh, na které se ve vašem financování zaměřujete. Mám na vás eh, dvě otázky v té vaší zprávě. Na stránce 15 vidím, že v oblasti médií a občanské společnosti eh, určité nedostatky s podporou, je tady určitý vztah s podporou právního státu a boje proti korupci například. Možná, že by bylo potřeba zintenzivnit úsilí v té poslední oblasti tedy boje proti korupci, ať už to je na východě nebo na, na východ od nás nebo na západ od nás, tak to je vnímání, kde občané nevěří politice, to podkopává další eh, sociální hospodářský vývoj, takže jak bychom mohli něco takového zlepšit? A druhá otázka, konkrétně se to týká jižní části Středomoří v budoucích letech eh, by Evropská unie se měla na tuto oblast více zaměřovat, ať jde o klimatické změny, stabilitu, zaměstnanost mladých nebo řízení migračních toků. Eh, no, demokratický vývoj hm, bude tady asi nezbytný proto, abychom mohli udržitelným způsobem reagovat na všechny tyto výzvy. Ale výjimkou eh, něko, něka málo zemí, například Alžírska, tady vždy ta volební účast je velmi nízká na jihu eh, Středomoří. Takže jak může vaše organizace zlepšit vaše působení a jaké, s eh, jakými překážkami se tady v této oblasti se jména setkáváte? Ještě jednou vám děkuji za odpověď. Děkuji, Žil. Děkuji vám. Děkuji vám, Žile. Ještě někdo další? Ne, tak prosím, pane Pomenovský, eh, pane Poměnovský, prosím, máte slovo. Uh, uh, Děkuji vám. Děkuji za mm, eh, tento dotaz, který je zcela jistě velmi eh, zajímavý. Omlouvám se, že odpovídám anglicky. Já uh, sice hovořím francouzsky, ale myslím si, že nehovořím tak dobře, abych mohl přímo odpovědět na váš dotaz. Hovořím tak ještě polsky. Vy jste se zeptal konkrétně na boj proti korupci ve sousedních zemí Evropské unie na východě. Samozřejmě e, toto je nejdůležitější částí naší podpory, pokud je o Ukrajinu, Moldavsko a co se týče i ostatních zemí. Zároveň je ale pravda, že zde se jedná o nejpřirozenější část eh, občanského aktivismu, protože se soustředíme na všechny choroby, eh, které, kterými eh, trpí v, těch, v těchto zemích kvůli své minulosti. Ale bohužel, co musím ještě říci, zde je ještě další demenze. A to, že část korupce není uh, Eh, pouze otázkou dědictvím, ale eh, také se jedná o metodiku eh, velkých sousedů, kteří chtějí působit na vývoj v těchto zemích. A to je tedy velmi důležité v oblasti boje proti korupce. Nejedná se pouze o otázku vnitřní politiky. Pokud stát je skorumpovaný, pokud společnost je vystavena korupci ve svém každodenním životě, tak potom je pouze v rukou společnosti proti tomuto bojovat. A jak jsem řekl, na Ukrajině, tam jsme eh, svědky, především v minulém roce, že došlo k nárůstu eh, přímých útoků na aktivisty, kteří bojují proti eh, korupci. Třeba jeden člověk byl zastaven v Oděse, druhý člověk na něj bylo zaútočeno, naštěstí přežil. A to jsou ti, kteří bojují proti korupci. Takže kdo boje proti korupci, také boje o holý život. Nejedná se pouze o aktivismus. E, tito lidé jsou velmi angažováni a opravdu obdivuhodní. A to je naše jediná odpověď. Musíme tyto aktivisty podpořit a oni naleznou způsob, jak snížit korupci ve svých zemích. Ale chce to čas. A je potřeba vyvinout velké úsilí podpoře občanské společnosti, ale také se musí skoordinovat podpora z mezinárodní eh, komunity. Mám na mysli eh, státní programy podpory, potom máme politický tlak, což znamená, že je třeba pořád působit na tu zónu komfortu, na ty lídry, kteří nedělají dostatek. Za prvé, aby bojovali proti korupci, za druhé, aby chránili eh, ty, ty kteří eh, jejich jménem bojují proti korupci. Ptali jste se na region MENA a na naši práci. Hovořil jste o prioritách. Tyto priority nemusí být eh, naše, ne, že bychom je nepovažovali za důležité, třeba otázku udržitelného růstu či podpora stability, to je samozřejmě velmi důležité, ale není to přímo eh, v popisu práce naší eh, Evropské nadace, to je součástí širší evropské politiky. Když byla naše nadace zřízena, tak se stanovilo, že naše nadace se musí zaměřit na to, co bude doplňovat ji stávající nástroje. A proto my se soustředíme na ty programy a na e, ta opatření, která doplňují ty takzvané velké programy, které vede Evropská komise, ale také bilaterální dárci. My se tedy soustředíme na nezávislá média, na aktivisty, také se soustředíme na nováčky na politické scéně, protože tyto nové tváře jsou velmi důležité, aby se nastolila důvěra a aby lidé měli pocit, že změna možná je a že existují nové tváře, které je mohou zastupovat. A to je to, co my podporujeme. My chceme mít flexibilní přístup a myslíme si, že je potřeba rychle zareagovat a to je velmi efektivní a tím vlastně doplňujeme ty tradiční programy, které řeší právě otázku stability a které podporují eh, prosperitu v oblasti s lepšími či s horšími výsledky, to je druhé téma, ale nejsem tady o toho, abych to posuzoval. Nyní bych chtěl konkrétně pohovořit o Egyptě. My si myslíme, že tady existuje eh, takový ten jednoduchý rozpor mezi stabilitou a mezi ochranou lidských práv nezávislá občanská společnost. Toto vše je podle mě velmi úzce propojeno. Egyptská vláda, prezident Sisi, velmi útočí a vytváří nepřátelské prostředí pro umírněnou občanskou společnost. Pokud tato občanská společnost změní tak ve chvíli, kdy je frustrace nebo revoluce a e, je jasné, že to dříve či později přijde, protože egyptská ekonomika není v dobré situaci, tak to znamená, že e, potom aby tyto protesty byly civilizované. A pokud tato umírněná občanská společnost zmizí, tak budeme mít pouze extrémy pouze extrémy budou zastoupeny ve společnosti, ať už to bude vláda či jejich extremističtí oponenti. To povede k násilným protestům, povede to ke občanské válce a zase eh, budeme mít eh, několik stovek tisíců uprchlíků na našich březích. Je, proto budeme-li investovat do demokracie v Egyptě, tak eh, to je důležité nejenom ve střednědobém, ale i v dlouhodobém horizontu. Děkuji. Thank you, sir. Děkuji vám. Nikdo další se o slovo nehlásí. Dobře, tak děkujeme za to, že jste přišel mezi nás, pane Pomjanovský, a e, přejeme vám hodně úspěchu a budeme se těšit na vaši další zprávu. Děkuji. Náš čas je dobrý, pokud eh, souhlasíte, můžeme začít s dalším bodem. Začneme s bodem 6. Informace o služební cestě výboru AFED do Srbska Kosova, uskutečněné ve dnech 27. února až 2. března. Vzhledem k tomu, že jsem byl vedoucím této delegace, tak si dovolím si několik slov jménem naší delegace, ale samozřejmě kolegové potom vystoupí. Eh, my jsme eh, navštívili obě země v období 27. února až 2. března. Já jsem byl vedoucím eh, delegace a plus dalších pět kolegů bylo součástí této mise. Nina Gil, Elmar Brok, Richard Čarnecký, Igor Šoltes a pan Jaromír Kohlíček. Cílem Eh, této návštěvy bylo posudit politickou situaci přímo na místě a zjistit, eh, jak vypadají současné stavy Evropské unie, současné vztahy mezi Evropskou unii, Srbskem a Kosovem, včetně vzájemně donutých reform a také co se týče eh, dialogu mezi Bělehradem a Prištinou, který byl podpořen EU. Naše delegace měla velmi intenzivní program Vzhledem k tomu, že jsme měli pouze den a půl v každém městě, v Bělehradě a v Prištině. Vedli jsme velmi upřímné diskuze s politickými lídry, včetně zástupců obou koalic a se zástupci opozice, včetně zástupců občanské společnosti a e, také se zástupci členských států EU, kteří jsou v Srbsku a v Kosovo. My jsme se e, především e, soustředili v Srbsku na to, že jsme podpořili plnou podporu eh, Srbsku, pokud jde o její směřování do Evropské unie. A samozřejmě jsme zaznamenali, že došlo k velkému pokroku v oblastech, jako je právní stát či svoboda médií. A v Kosovu tam jsme zopakovali pozici Evropského parlamentu, pokud jde o plnou podporu zaručení vízové liberalizace a přivítali jsme pokrok, ke kterému došlo v oblasti reform v oblasti právního státu. Zároveň jsme ale si připomenuli, že je potřeba plná implementace těchto reform a což zajistí úspěch těchto reform. V Bělehradě i v Prištině jsme potrhli eh, význam dialogu mezi Bělehradem a Prištinou. Je potřeba, aby tento dialog byl zahájen. Vyzvali jsme obě strany, aby dosáhly dohody eh, tak aby se eh, vyřešily nedořešené problémy, než přistoupí do EU. My jsme řekli jasně, že je důležité, aby Priština a Bělehrad přispěli do kontextu, který toto umožní. Prvním krokem bylo, že Priština musí eh, zrušit 100% eh, cla na zboží vyrobené v Srbsku a v Bosně. Zároveň vás asi nepřekvapí, že to samozřejmě nebylo úplně eh, pozitivní pro naše klíčové Mm, partnery v Prištině. My jsme připomněli pozici eh, Evropského parlamentu, pokud jde o eh, komplexní eh, závazná dohoda mezi Srbskem a Kosovem, že by tato dohoda měla být multietnická a že dohoda bude akceptovatelná, pokud se na ní hodnou obě strany, že musí být v souladu s mezinárodním právem a že se musí zohlednit také stabilita v regionu. Já bych zde chtěl ehm, přivítat zástupce ESVČ, především excelenci Sema Fabricia a excelenci Natilii Apoštolovou a celý jejich tým, který nám poskytli eh, výbornou eh, podporu během této mise. Eh, pan Sem Fabrici je velvyslancem Evropské unie v Srbsku a paní Natalia Apostolová je vedoucí kanceláře EU a zvláštní zástupkyní pro Kosovo. Děkuji za výbornou podporu během mise a před misí a děkuji za velmi eh, dobré rady. Pan Kohlíček, prosím, máte slovo. Well, while being convoked, <laughs> I would like to add to your speech because of there's no interpretation, it's a rule. Já bych chtěl něco dodat. k vaší prezentaci. Bylo to velmi zajímavé setkat se s místními zástupci v Bělehradě otržené provinci Kosovo. Protože nám již Hradina a další představitele tam eh, bojovali. České tlumočení samozřejmě je. German, it's up to you. 12. Dobře, tak já budu mluvit tedy česky, jestliže mám tuto možnost. Eh, jsem zvyklý, že česká, český překlad většinou chybí, tak teďko máme kabinu plnou. Děkuji. Takže mě trošku překvapilo, že eh, vedoucí činitelé Kosova vesele eh, dále fungují jako politici, ačkoliv by měli být odsouzeni tím soudem, který již byl zrušen. Pokud vím, tak eh, hlavní problém v Kosovu je, že ekonomická báze toho, co se nazývá kosovská provincie odštěpená, tak je velmi neprůhledná a tak, jak tady hovořil před chvilkou eh, polský kolega, eh, tak eh, zjevně se tam nic k lepšímu nehýbe. Jsou tam vidět velké peníze, my jsme viděli přece krásnou čtyřpruhovou silnici, viděli jsme spoustu nových budov, to je pozitivní, ovšem není jasné, odkud přichází financování Eh, těchto investic. Eh, pokud se týče Srbska, eh, tam skutečně je na místě, abychom jako Evropská unie sklonili hlavu, slušně se omluvili a snažili se Srbsku pomoci, protože ty škody, které tam byly způsobeny, ať už jsou to ekologické škody, při bombardování transformačních, transformátorů byl obrovský problém s polychlorovanými bifenyly, které se dostávaly do eh, půdy a čištění těchto věcí. Byly tam zničeny mosty, to jsou desítky mostů, které byly zničeny a dodnes je vidět, že ta země má eh, určitý deficit, který tím byl způsoben. Takže tam eh, samozřejmě je to bráno jako něco velmi delikátního, nechtějí se o tom naši partneři příliš zmiňovat. To si jistě vzpomínáte, že okolo toho se chodilo po špičkách, okolo této eh, špinavosti, ale mm, myslím si, že mm, dlužíme jako Evropská unie Srbsku daleko větší pomoc, protože jsme nezabránili tomu, aby se to, co se tam stalo, aby se tam stalo. Druhá věc, která je, a to je eh, věc, o které jsme se tam nezmiňovali, eh, to jsou následky bombardování ochuzeným uranem, kde by bylo dobré, kdybychom do budoucna vyvinuli nějaký program pomoci, protože to je záležitost, která se jednoduše nedá odstranit. Takže to jsou takové moje poznámky, které z té cesty do Srbska mám. Já jsem tam nebyl poprvé v této části Evropy, v době, kdy většina naší delegace ještě měla jiné starosti, tak už jsem tam jako mladý člověk se byl podívat a Eh, měl jsem dojem, že je to velmi eh, zajímavý kout Evropy, který stojí za to, abychom se mu eh, pozitivně věnovali. Takže to je jenom několik poznámek do budoucna. Myslím, že v tom příštím období můžeme tento deficit nahradit. Děkuji. thank you, Mr. Kudicek. Would vám, pane Kohlíček. Chce se přihlásit ještě někdo další? Edvard Kokan, chcete říci něco ohledně společného setkání se Srby ve Štrasburku? Děkuji. Já jsem nežádal o slovo, že já jsem nebyl členem delegace, ale mohu dodat pár věc, pár slov. Minulý týden jsme měli parlamentní zasedání eh, mezi skupštinou a Evropským parlamentem v rámci stabilizačního mechanismu v mimořádném režimu, protože jsme měli čas eh, krá, velice krátký, kratší než obvykle. A, a nicméně jsme měli možnost probrat všechny relevantní otázky k politické situaci a vztahu mezi Srbskem a Evropskou unii. Bylo to, mělo to dobrou účast z obou stran a agenda se týkala všech eh, podstatných otázek. Obě strany řekly, že Srbsko postupuje ve vyjednávacích vyjednáváních, je tu pokrok v přístupových vyjednáváních a důraz byl na ty oblasti, kdy jsme, kde jsme stále kritičtí, například mediální svoboda, zpráva, Komise už po třetí řekla, že nedošlo k pokroku v této otázce a je důležité, abychom vnímali pokrok i v této oblasti. Ehm, k tomu dialogu byl hrad Peština, tam kolegové ze Srbska řekli, vysvětlili, jak to cítí, že mají pocit, že Evropská unie se k ním nechová férově že to není kvůli ním, že dialog uvízl. Měli bychom hrát aktivnější roli, protože bez Evropské eh, unie se role nezmění. Obě strany potřebují trošku eh, tlačit mírně a zároveň eh, určitým způsobem důrazně a pak je tu otázka tarifu, o tom jste také hovořil. Na konci vyjednávání jsme přijali na návrh závěrečného prohlášení. Myslím, že to bylo celkově dobré setkání. A vyjádřili jsme naději, že v novém parlamentu bude dost eh, lidí, kteří budou ochotně a schopni pokračovat v této dobré práci, kterou započali stávající členové delegace. Děkuji. Děkujeme vám, pane Kukane, za tyto dodatečné připomínky k našemu setkání ve Štrasburku. Bylo to opravdu krátké, ale také to bylo to poměrně napjaté. Žádné další eh, komentáře z vaší strany, takže to byl debriefing této mise AFETu a dostáváme se k bodu 7 Albánie, Severní Makedonie s delegací Srbská a Kosovo spolu s ní ještě byla poslána, poslána delegace do těchto dvou zemí s ohledem na zahájení přístupových rozhovorů v červnu, velil to tu Nekelan setkali se s hlavními členy vlády, občanské společnosti, médií, setkali se eh, vlastně v době politické krize Albánii, kdy opozice koordinuje masové protesty, které občas byly i násilné. Kromě toho eh, tedy dohoda v Prespo týkající se Severní Makedonie a e, volební kampaň chci poděkovat Samuel Zbogovi, našemu vyslanci, vyslanci jsem Makedonie a našim vyslanci v Albanii. Děkuji oběma týmům, děkuji našim hostitelům v Tyraně a v Skopě. A chtěl jsem dát slovo Tune Kalam, ale Tune Kalam tu není. Jsou tu další kolegové, kteří by si chtěli vzít slovo. Z- ano, Edward Kokan. K, konkrétně k Severní Makedonii. A takže nás povzbudili ta eh, jednání, setkání, která jsme vedli. Zejména uspokojivé bylo setkání s opozičním předákem, panem Mickovským. situace je taková, že on se setkává s premiérem Zájemem, což je dobré a důležité, že politický dialog na nejvyšší úrovni pokračuje. A souhlasili s účastí opozice na práci parlamentu, vytvořili dvě pracovní skupiny s plnou účastí opozice. A to znamená, že ačkoliv opozice nepodpořila dohodu z Prespa, tak mm, to považují za uzavřenou kapitolu, což je vítané. Obě strany se zaměřují na volby hlavu, hlavy státu, což má být eh, později tento měsíc. A souhlasí obě strany, že by to měly být volby svobodné, transparentní ten pozitivní pokrok, který jsme konstatovali ve vývoji Severní Makedonie, tak by se měl nadále posilovat. Takže myslím, že tedy, tedy můžu, mohu konstatovat, že jsme se setkali se všemi předáky a ty diskuze, dialog měly pozitivní charakter. Myslím, že bychom je měli podpořit my parlamentu bychom měli podpořit ambice Makedonie, pokud jde o obdržení data pro zahájení přístupových jednání eh, v kontextu červnové rady. Vzhledem k politickým změnám, které jsou tam viditelné v nedávné době, by toto měl být výsledek té rady a my bychom to jakožto parlament měli podpořit. Děkuji. Děkuji, Edvarde, za připomínku k této situaci na Severní Makedonie. Jsou tu ještě nějaké další připomínky, není to tak? Takže tolik debriefing těch, těchto dvou misí. Ty zprávy jsou uh, na webových stránkách. Nyní, tam, kde se dále to bude záviset na přijetí té zprávy o pokroku. Zasedání se plánuje 29. května zatím, takže to může být setkání AFETu hned po pár dní po evropských volbách, protože jsme hovořili s tím komisaře Hána, takže chtěli bychom mít informace z první ruky ohledně těchto zpráv o pokroku předtím, než budou informována média ale zatím to ještě nebylo potvrzeno. Chystáme, ovšem zatím plánujeme další jednání 29. No a teď nevím, jsme 35 minut předběhli uh, náš uh, jed, jed, jedna, eh, na, náš program. A, takže můžeme přijít rovnou k dalšímu bodu 8, prevence konfliktu a medite, mediace, současné kapacity a vyhlídky, výměna názoru se zástupci Evropského mírového institutu a ESVČ. Chtějí hosté, naši hosté sedět uh, tam, kde jsou, nebo se dostaví zde k nám k předsednickému stolu? Prosím. So. Ladies and gentlemen. Takže dámy a pánové, čeká nás bod číslo 8, s tím, jak se blíží konec tohoto volebního období. Zvolili jsme zprávu o budování evropských kapacit v případě prevence konfliktu a mediaci a e, působnost e, zástupce rovnější činnost vysoké představitelky. Co můžeme dál dělat a jak navázat na úspěchy v této oblasti. Asi se všichni shodneme na tom, že bychom měli usilovat o ucelený přístup, který bude kombinovat bezpečnost, diplomacii a rozvoj v zájmu silnější eh, meziinstituční koordinace Evropské unie. Parlament měl samozřejmě důležitou úlohu v parlamentní diplomacii, včetně procesu mediace. Náš kolega Kokan, který je jedním z eh, předních poslanců v této oblasti, nám řekne více o zapojení Evropského parlamentu do těchto mediačních iniciativ. Michael Keating, jehož vítám, výkonný ředitel eh, eh, Evropského mírového institutu, představí aktivity a iniciativy tohoto institutu v oblasti mírotvorné činnosti a eh, řeše urovnávání konfliktů. A dále pan René Van Ness, který je na cestě, který vede odbor pro prevenci konfliktu a podporu eh, mediace v, Evropské eh, v, v službě pro vnitřní činnost. A eh, předtím dám slovo Edwardu Kukanovi. Teď si připomínáme páté výročí EIP a máte slovo, pane Kukan, a dám pak slovo panu Keatingovi a pak nakonec René van Takže prosím, děkuji, pane předsedo před mi dovolte přivítat velmi příhodné načasování tohoto zasedání výboru. Po dva, dva dny poté, co uh, byl přija, byla přijata zpráva budování kapacit pro medi, mediaci a prevenci konfliktů a také že výročí, eh, které si připomínáme vzniku Evropského mírového institutu, kdy se můžeme zamyslet a bilancovat dědictví Evropského parlamentu v celém tomto období, pro příští období a pro budoucnost obecně z hlediska dalších slyšení komisařů a vysoké představy, dalšího vysokého představitele. Při prevenci konfliktu a mediaci můžeme reagovat a, a vycházet tak vstříc očekávání našim občanům, které vyplývá i z Eurobarometru, aby Evropská unie byla aktivnější v zahraničních otázkách aby přispívala k větší stabilitě a míru tváří tvář globálním výzvám. Evropská unie vždy potrhovala nutnost eh, vytváření politik na prevenci konfliktu a podpoře mírových procesů, včetně eh, zprostředkování. V nedávné době generální tajemník eh, OSN a e, Světová banka přednesli silné politické argumenty ve prospěch prevence konfliktu a mediace, stejně jako humanitární argumenty, které ukazují přínosy a náklady preventivních strategií, které předcházejí násilným, násilným konfliktům a válečným konfliktům. Některé konflikty, včetně našeho sousedství a v západním Balkánu, všechny potřebují co největší politické angažmá i prostřednictvím zvýšení eh, zprostředkovací činnosti a mediace, Eh, a poskytnutí ekonomického rozvoje pro naše sousedy a jejich občany. Nedávná zpráva Evropského parlamentu dává dobrý přehled o tom, jaké kapacity existují již nyní v evropských institucích a také zavádí některé inovativní myšlenky ohledně toho, jak posílit evropský přístup nákladově účinným způsobem. Také se tam stanoví, jak parlament, Evropský parlament se stal novým aktérem této oblasti prostřednictvím eh, toho, že slouží jako eh, fórum pro eh, mediaci. Ze zkušeností mohu říci, že ve spolupráci s kolegou Fleckensteinem a Weiglem, s komisařem Hánem v Severní Makedonii, mohu nyní říci, že Evropská unie skutečně může být účinnější, když všechny evropské instituce a členské státy eh, pracují společně. Zpráva vychází z myšlenky, která už byla implementována eh, generálním dělenímkem OSN, tím, že volá po jakési radě mediátorů na vysoké úrovni, která by mohla zahrnovat i e, stávající a bývalé poslance. Je to poměrně jednoduchý návrh, který by nestál hodně peněz a zkombinoval by politické síly Evropské unie. Dovolte mi ještě přidat pár slov ohledně mých vlastních zkušeností teď na konci volebního období. V roce 2015 komisař Hahn požádal Evropský parlament, aby pomohl s tímto úsilím překonání politické krize v bývalé eh, Jugoslávské republice Makedonie. Evropský parlament zareagoval pozitivně, vytvořil mediační tým třech europoslanců s panem Fleckensteinem za SED, panem Weiglem za ALDE a já jsem tam byl za EPP. A v, u těch uplynulých třech letech jsme pracovali jako tým s komisařem Hánem, někdy společně ve Skopě, koordinovali jsme naše návštěvy, abychom dosáhli maximálního efektu. Ale vždy jsme pracovali jako celoevropský tým se stejným cílem, to znamená spolupracovat s politickými stranami, pomoci uh, překonat krizi v zemi. Meziinstitučně jsme společně byli podpořeny zprostředkovací jednotkou Evropského parlamentu DG NIR, SVČ a panem Špokarem, velvyslancem Špokarem a předtím Ivo Orlem. A tato práce byla velice kompetentní na úrovni, velice účinná. Můžeme být hrdí na to, že tato první iniciativa meziinstituční mediace dosáhla významných výsledků na podporu eh, Severní Makedonie. Jinak by nedošlo k tomu historickému průlomu v letošním roce, to znamená eh, přitakat eh, členství EU a na to tím, že bude vyřešena otázka názvu Severní Makedonie nyní tedy eh, samozřejmě se už nezdůrazňujeme tu mediační eh, roli, ale nyní zdůrazňujeme spíše podporu dialogu mezi politickými stranami, tak, aby mohla vzniknout jakási politická kultura dialogu a kompromisu. Měli bychom pomáhat budovat národní odolnost vůči případným budou, budoucím krizím. Politická kultura, dialog, to zní jednoduše. Ale v několika zemích západního Balkánu vidíme, že to je velice složitá, komplikovaná otázka a že si vyžádá hodně času. Usilovně pracujeme na tom, aby se to podařilo. Takže koncentrace kultivace těch, této činnosti je opravdu nutná. Je to i nadále eh, velmi eh, naléhavé. Podpora mezi stranického dialogu, k tomu Evropský parlament vytvořil nové kapacity, včetně dialogu eh, Žána Moneta. Tato mediační metodika využívá tedy eh, té lokace domu žána Moneta, kde se umožňuje vést dialog mimo Brusel mimo světla reflektorů. Tento dialog byl použit na Ukrajině s důležitým úspěchem posílení dialogu mezi politickými stranami ve Vrchovní radě na Ukrajině. A poslanec Elmar Brok a bývalý předseda Evropského parlamentu pan Cox vedli tento proces a stali se průkopníky této metodiky Žána Moneta jeho metody pragmatické, konkrétní, konkrétního eh, dialogu zaměřeného na výsledky prostřednictvím konsenzus je začleněn do pracovní metodiky všech aktivit eh, Žána, tohoto institutu Žána Moneta. My, a my nyní uplatňujeme totéž pro eh, ten dialog mezi politickými stranami v Severní Makedonii, kdy ovšem dialog probíhá přímo uvnitř státu. Vzhledem k tomu pozitivnímu vývoji této koncepce, komisař Han nás nedávno požádal, abychom rozšířili, rozšířili tento nástroj ještě za hranice Severní Makedonie na podporu všech zemí západního Balkánu. A to bylo schváleno i ve zprávě přijaté na plenárce před dvěma týdny. Z této zkušenosti bych chtěl vypíchnout několik bodů. Jednak zásadní potřeba koordinovaného evropského přístupu na nejvyšší úrovni, užší instituční koordinace, tak jak vyplývá z společného přístupu iniciovaného komisařem Hánem, s podporou komise a ESVČ, včetně velvyslance ve Skopě. Dále, těsnější instituční spolupráce na úrovni služeb, s, spolu flexibilní podporou expertů. A zdůraznil jsem také politickou roli, která Evropskou, kterou může sehrát Evropská unie prostřednictvím společného přístupu na podporu prevence konfliktu a mediace, protože s tím, jak OSN, jak řekli OSN svět, a Světová banka, efektivní a nakladově účinná mediace vyžaduje včasnou eh, politickou vůli jednat. A samozřejmě zatím musí stát také koordinovaná meziinstituční podpora, což jsme také prokázali v průběhu tohoto volebního období a vyplývá to také z nedávné zprávy dnešního panelu. A potvrdí to i eh, kolegové z institutu, Mírového institutu a SVČ. Bez zohlednění eh, postojů členských států je to samozřejmě složité, ale můžeme zajistit aspoň koherentní přístup mezi institucemi. Čili to odráží určitou realitu, že naš, náš příspěvek může být pouze jednou součástí z mnoha, ale musíme využít mnoha nástrojů a veškerých eh, sil a pak, které máme napříč všemi institucemi. Děkuji za slovo. Děkuji, Edvarde Kukané. Jste přesný jako vždy. A nyní dávám slovo Michaelovi Keatingovi. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám eh, také za úlohu Evropského parlamentu a především eh, výboru AFET za to, že eh, napomohli vytvoření EIP před eh, pěti lety. Já jsem relativně nováčkem v Bruselu, donedávna jsem byl vyslancem OSN eh, v Somálsku a jsem velmi rád, že mohu vést tuto organizaci. Eh, někteří z vás eh, vědí, že naše organizace byla zřízena proto, aby byla podpořena práce Evropské unii při prevenci konfliktů, při eh, mediaci a řešení konfliktů. A my to děláme třemi způsoby. Já bych chtěl říct, že co se týče naší etické orientace, tak se chceme zaměřit na to, eh, co je nejdůležitější pro osoby, které trpí konflikty nebo které jsou ohroženy násilím či konfliktem, ať už jsou kdekoliv, ať už jsou eh, v nefungujících státech eh, nebo v Evropě. A musím říci, že když byla naše organizace zřízená před pěti lety EIP, tak si myslím, že ty potřeby jsou stejně tak důležité jako v minulosti. My se soustředíme na politiku, na eh, praktické využití a partnerství, tedy platformy pro partnerství. Co se týče eh, politik, eh, tak my děláme to, o čem hovořil předřečník, a to mít konzistentní přístupy ze strany evropských aktérů, eh, pokud je o konflikt, prevence konfliktů, řešení konfliktů. A my eh, třeba organizujeme eh, diskrétní schůze o specifických zemích, nebo se to týká specifických témat. Ale nejedná se o think tanky, i když samozřejmě si této úlohy vážíme. Ale my chceme identifikovat to, eh, co se může v těch situacích udělat. Jak eh, se můžeme zapojit tak, abychom násilí snížili, abychom podpořili dialog a mírové procesy. A tyto intervence jsou opravdu velmi potřeba. Eh, třeba nyní jsem se vrátil z Afganistánu před několika dny a tam jsem měl tu čest, že jsem se mohl sejít s prezidentem Afganistánu, byl jsem tam s zástupci opozice, s předsedou Mírové rady, byli tam zástupci ženských organizací a podnikatele. Existuje opravdu eh, velká starost eh, ohledně toho, eh, jak by měl v budoucnosti vypadat proces o zachování stability. A proto je velmi důležité, aby se v rámci českých států lidé spojili a Eh, dohodli se na tom, co to eh, znamená eh, proveditelný, udržitelný mírový proces a udržitelná mírová dohoda. To je otázka politiky. A co se týče praktických oblastí, tak my jsme zapojeni ve 12 zemích, pracujeme tam s partnery a děláme opravdu velmi konkrétní věci. <clears throat> třeba, aby se z nepřátelené strany sešly k jednomu eh, stolu, třeba v Jemenu, eh, tak aby mohli začít vyjednávat. Eh, Pracujeme s uprchlíky ze Sýrie a hovoříme o tom, jak by mohly probíhat důstojné návraty. Také africký roh, tam jsme aktivní, spolupracujeme se třemi vládami, snažíme se o prevenci extremismu. Také pracujeme se zeměmi, abychom jim napomáhali v řešení konfliktu. Jedná se opravdu o velmi praktické věci. A pokud jde o partnerství, pane předsedo, my co chceme je rozšířit partnerství a rozšířit platformu těch aktérů, kteří pracují v oblasti řešení konfliktu. A to samozřejmě zahrnuje poslance parlamentu, ať už na evropské úrovni či na národní úrovni ale zároveň musíme zapojit i zástupce obchodu, musíme zapojit i ty, kteří pracují v oblasti bezpečnosti. A myslím si, že e, nyní toto e, e, schromáštění je velmi důležité, ten mírový nástroj. To, co jsme se naučili v minulosti, je, že nemůžeme řešit konflikt, aniž bychom měli komplexní přístup, o kterém jste hovořili ten eh, měkký přístup je stejně tak důležitý jako ten tvrdý přístup. A je to třeba v oblasti budování bezpečnostních infrastruktur. Nemůžete mít pouze technický či vojenský přístup. Je potřeba mít eh, policejní složky, spravodajské eh, služby, vojenské složky, námořní složky, policie. Kromě toho musíme mít také oblasti, kde budeme pracovat, v oblasti míru státu. Nejde o to, abychom eh, předali eh, vše do rukou pouze mm, vojenských či eh, technických složek, když se buduje stát. Takže my jsme aktéry tady v těchto oblastech. Pokud jde o naši spolupráci s Evropským parlamentem nemusím vám říkat, že výbor AFET má velmi důležitou úlohu v tom, že zajistí a podpoří to, že lidé, kteří pracují v této oblasti, pracují společně a že dostanou politickou a finanční podporu, tu, kterou potřebují a tu, kterou si zaslouží, aby pomohli Evropě a evropským občanům, aby se cítili bezpečněji tím, že se zapojíme v nestabilních státech, v sousedství a mimo, protože pokud se nám nepodaří eh, snížit násilí či bránit eh, konfliktům, tak to bude mít přímý dopad na Evropu. Eh, pokud jde o, o to, že se budou lidé vysidlovat, pokud jde o bezpečnost, pokud jde o konflikt a pokud jde o různé politické směřování. Náš eh, přístup je velmi ambiciozní, je to v našem usnesení o eh, prevenci konfliktů a mírových procesech. Naše podněty jsou velmi eh, tyto podněty, které jsou v usnesení, jsou velmi zajímavé a velmi inovativní a my bychom chtěli využít této myšlenky. My jsme zapojeni v mnoha oblastech s Evropským parlamentem a chceme to dále rozšířit. Máme eh, poslance, eh, kteří jsou pozorovateli v našem Evropském mírovém institutu. Eh, my pracujeme v podpoře tím, že poskytujeme coaching či se snažíme obeznámit poslance se stavem v jednotlivých zemí a chceme se více zapojit do vaší práce, pokud je o prevenci a pokud je o mírový proces ve vašich usneseních a ve vašich zprávách. Pane předsedo, já bych vám chtěl navrhnout, že když třeba diskutujete o takových otázkách, jako jsou klimatické změny, nebo závazek k multilateralismu, nebo úloha žen v míru a bezpečnosti, či bezpečnostní strukturální reformy, tak tam je vždy demen, dimenze, která se týká prevence konfliktů. A my velmi rádi přispějeme našimi znalostmi, třeba klimatické změny. Dopad, který to má na konflikty, je obrovský. A já si nemyslím, eh, že jsme dostatečně odolní, pokud jde o technické změny. Eh, co se týče o řešení eh, konfliktu a jejich prevenci. Takže my v této oblasti vám velmi rádi pomůžeme. Potom další věc, kterou chci říci, že eh, pracujeme velmi úzce s evropskými státy, ať už s členy Evropské unie, ale i třeba Eh, státy, jako je Norsko, Švýcarsko. Eh, to jsou státy, které jsou eh, velmi důležité v oblasti prevence konfliktu. Myslím si, že evropské hodnoty, význam z obchodního hlediska, diplomacie, vše toto může přispět ve specifických zeměpisných oblastech, ale i v těch oblastech, které podpoří evropskou úlohu Já eh, nyní skončím 30 sekund, eh, ještě než eh, jsem musel. Výborně, takže jsme Zvládáme to časově velmi dobře a nyní dávám slovo René Fan Nesovi. My jsme začali trošku dříve, tak já vám mohu hned dát slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Velmi zajímavé si tady moc vyslechnout Michaela který uváděl celou řadu partnerů. Myslím, že určitě schválně vynechal EAS. Dovolte mi, abych na úvod přiznal co důležitost právě Evropského parlamentu o mediaci a prevenci konfliktu. Chci opravdu poděkovat výboru AFET za tuto mimořádnou zprávu a znamená všem, kteří k ní přispěli myslím, že odpovídá také našemu přemýšlení o těchto věcech, je o řešení těch příčin konfliktů, o transformaci a o to, aby bezpečnost jednotlivců byla v jádru našich opatření. Nejprve tedy mi dovolte, abych vám řekl, jak my se díváme na oblast prevence konfliktu. Loni v červnu jsme předložili zprávu EU jako globální hráč v oblasti prevence konfliktu. Diskutovali jsme o tom s členskými státy a myslím, že tím jsme přece předeslali, jaké by měly být hlavní směry této zprávy. Hlavní principy jsou to, že si prevence konfliktu vyžaduje integrovaný přístup a spolupráci. Nikdo nemůže konflikt vyřešit sám. Je potřeba eh, se angažovat a využít eh, různé nástroje a vytvářet synergie a zaměřit se na všechny úrovně konfliktu. Dovolte mi, abych ještě udělal malou odbočku, abych několika slovy řekl, že došlo k organizaci v rámci EAS. Možná, že někteří z vás už o tom eh, víte. V minulosti tady byla divize, které se říkal Prison, jak jsem byl vedoucí této divize, to už neexistuje. Pokud jste si zvykli na to zkratku, tak už je vám to k ničemu. <clears throat> Teď z toho vzniklo ředitelství, máme teď tedy plné ředitelství, které zahrnuje celou řadu dalších pododdělení a <clears throat> celým cílem této restrukturalizace je, abychom měli tento institucionalizovaný přístup k otázkám eh, bezpečnost a mír. Je nás tam téměř 100 a doufáme, že díky tomu budeme mít možnost tento integrovaný přístup aplikovat v praxi. A teď se dovolte, abych se vrátil k prevenci konfliktů. První dimenze, bylo o čtyřech celkem. První dimenze znamená, že chcete-li to, myslíte-li to vážně, tak musíte vytvářet politickou pozornost. A myslím, že asi byste eh, poslední, komu bych to měl vysvětlovat, jak eh, je to důležité potřeba zvýšit pozornost eh, těmto otázkám. Za druhé, to používání vhodných nástrojů, těch máme celou řadu a my jsme <clears throat> se snažili zlepšit jejich efektivnost. Měním se o třech. Jednak je to systém časného varování, který má e- EU. Chceme-li zabránit konfliktu, tak jaké konflikty eh, je vůbec možné eh, takto předjímat? Které státy jsou tím ohroženy? Máme tedy ten systém časného varování, který nám <clears throat> dává možnost, jako jakási kvalitativní analýza, která nám dává možnost na to reagovat. Yeah. to nástroj, který také posiluje ten integrovaný přístup. Podíváme se na konflikt stejným způsobem jako na ty příčiny konfliktu, tak je se dohodnout koordinovaně o tom, jak to vyřešit. A ještě poslední dimenze je ta možnost nabírat experty krátkodobě. Na to je potřeba mít peníze. My máme rámcové kontrakty, které díky vám, Evropskému parlamentu, vytvořili prostor v našem rozpočtu na to, abychom tyto lidské zdroje mohli najímat velmi rychle, což každý den eh, je něco, čeho si velmi vážíme a pomáhá nám to. Stejně tak je také potřeba posílit interní kapacity musíme mít kolegy nebo v rámci EAS nebo v rámci komise, s kterými je možné o těchto otázkách hovořit. Třeba mít nějaký, eh, nějakou dělenou terminologii, nestačí jenom mít tu vizi, ale musí všichni eh, vědět, o čem se hovoří, takže jsme spustili různá školení o těch klíčových otázkách této oblasti abychom měli mít tedy to společenství praktiku. A další věc, a ta se týká těch partnerství, jak už jsem říkal, eh, nikdo to nemůže zvládnout sám, musíme na tom spolupracovat s partnery a my eh, vytváříme velmi silná partnerství například s OSN, eh, kde vedeme ten dialog, OECE, OB, OBSE a také s Africkou unii. Máme-li se podívat do budoucna a chceme-li být úspěšní, tak na to potřebujeme zdroje a to je zprávě se tedy uvádí, že musíme mít eh, vyčleněné zdroje na to, a já doufám, že i v tom eh, příštím víceletém finančním rámci bude dost zdrojů na prevenci konfliktu a mediaci. A myslím, že mám ještě dost času na to, abych se mohl podělit o několik příkladů práce, kterou dělám, jste měli o tom svou představu. Ten příklad, o který bych se chtěl podělit, je práce, kterou jsme dělali ve Středoafrické republice, kde jsme podpořili prezidenta poradci a technickými odborníky, což bylo důležité pro to, abychom dospěli k řešení té situace. To se nám velmi uh, vyplatilo. To je také v Syrii a v, Jemen, v Jemenu tam spolupracujeme s Martinem Griffithem a chceme, aby ženy hrály mnohem větší roli v implementaci takovýchto dohod a dnes eh, také máme fórum, protože jsme takové moderní, eh, kde řešíme, co to je Eh, za problémy a jak může Evropská unie těmto ženám eh, pomoci. A možná, že jste zaznamenali i ty tweety, které z té dnešní akce zešly. Samozřejmě, že také máme Fórum pro členské státy, vezmeme tam i parlament, mezi toto eh, společenství praktiků, abychom měli společný postoj k těmto otázkám jako je mediace. Samozřejmě ta, ty potřeby neustále narůstají a proto je potřeba mm, to sledovat velmi intenzivně, nejenom abychom udrželi to tempo, ale abychom to umožnili co největší možné míře a dovolte mi, abych se podělil o jednu výzvu s vámi. Jak víte, mediace a prevence konfliktu se provádí velmi diskrétně a proto se také velmi obtížně prokazuje, že to bylo úspěšné nebo že se něco odehrálo. Pokud se ten konflikt neodehrál, tak můžete prokázat, že jste s tím něco, eh, eh, něco dělali, že jste úspěšně mu zabránili, když ten... Myslím, že to není asi jenom náš problém, no, problém parlamentu, ale, ale když o tom mluvíme s našimi dalšími partnery, tak všichni řešíme, jak eh, získat ty zásluhy, proto se dělíme o tyto příklady, tak abychom mohli uvést, že máme tyto zkušenosti, že se nám podařilo zabránit zabránit těmto konfliktům. A na závěr mi dovolte, abych zase poděkoval za vaši zprávu, za všechno, co tady bylo řečeno o prevenci konfliktu. A na závěr bych chtěl také pogratulovat Evropské institutu pro mír za pátému výročí vzniku a říct, jak je to eh, důležité. Musíme s těmito institucemi spolupracovat, máme být efektivnější a proto eh, tyto nevládní organizace jsou pro nás tak zásadní. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji zejména panu Vanesovi za jeho závěrečný příspěvek. A teď, kolegové, vám chci připomenout, že si připomínáme sedmé výročí vzniku eh, pro mír eh, v, do, v Domě evropských dějin. Bude to v 18.30 v parku Leopold, na což jste zváni teď tady Máme také zástupce v té správní radě a Arne Líc má slovo jako první. Dobrý večer, děkuji vám za vaše poznámky. Výbor AFET společně s výborem pro životní prostředí vytvořil úplně nové eh, portfolio, kterému se říká klimatická diplomacie společně s členskými státy. Máme také ještě vodní diplomacie, která jde ještě dál. Jsme velmi rádi, že jsme mohli předvést tyto nástroje. Dali jsme tu zprávu panu Guterresovi. Poté, co jsme ji tady schválili v parlamentu, ale také Schmidtovi, což je také náměstek ministra obrany Německu. Mluvili jsme o tom spolu na Mnichovské bezpečnostní konferenci nedávno a myslím si, že to je téma, které se také dostane na plenární zasedání Mnichovské konference. A my eh, jsme si porovnali zkušenosti, které máme. My jsme vyslat německý signál společně se Švédskem tak aby i v rámci OSN eh, vznikla kapacita, odbornost, eh, která bude moci praxi, mikromechanismy pro různé mise, tak abychom věděli, jak klimatické změny mohou ovlivňovat eh, politiku. Původně s tím přišlo Švédsko, teď se k tomu připojilo Německo. Helge Schmidt eh, mluvil eh, EAS, já jsem mluvil o naší zprávě. A ještě mám dvě otázky. Vlastně klimatické dohlomoci se tím, doufám, začne zabývat náš výbor v tom příštím volebním období, že jsme se zavázali k tomu, že to budeme řešit v rámci každé návštěvy každé delegace na základě té pravidel, která byla schválena v Katovicích, abychom eh, měli jasno v tom, jak dosáhneme těch pařížských cílů a proto je moje otázka následující. Věříte v to, že klima je důležité a že potřebujeme nějaký zvláštní mechanismus? A to mě přivádí na otázku panu Van Nesovi, protože v rámci toho víceletého finančního rámce na příští období pokud chceme dosáhnout těch 30%, tak tam není ES. Vy jste mluvil o těch kapacitách specialistů, že máte jenom čtyři odborníky na klimatickou diplomaci jako takovou. Myslíte si, že by bylo možné vytvořit v rámci toho vašeho ředitelství eh, Eh, jednotku, která by to měla na starosti, podobně jako ten mikromechanismus, který má být v OSN. Protože některé české státy už ty kapacity mají a také mě zajímalo, jak ta nová předsednictví EU, a Německo bude jedním z nich, mohou ovlivnit diskusy o těchto tématech budoucnosti. Děkuji vám. A to je Charles Děkuji, pane předsedo. Spíše administrativní poznámka. Byl jsem upozorněn jedním z vašich kolegů, že nominant do té správní rady odešel z výboru v polovině období a možná, že eh, to bylo administrativní přehlédnutí, nebyli jsme na to upozornění, takže my jsme tam už dva a půl roku neměli žádného zástupce, <clears throat> protože to je naše výsada jako výboru, je to škoda, já jsem na to nebyl upozorněn, mohli jsme toho využít. Nevím, jestli Spojené království je jedním z těch osmi států, které mají eh, na starosti eh, tuto instituci. Já už pokládám, že vy jste z té země, kterou oba známe nejlépe. Pokud tady ještě jsme, nejsme jsme den před třemi dny z EU, ale pořád tady jsme, což je dobrá zpráva. Možná je to apríl. Možná tady vlastně vůbec nejsem. Ani Claire tady neměla být. Ale zatím tedy Británie ještě je v EU. A chci se ještě na jednu věc, která souvisí se schůzkou s Michelem Barnierem, kterou máme zítra, kde se bude mluvit o, to, mluvit o tom budoucím vztahu. Británie se EU, mě to v poslední době hodně zajímalo. Já jsem jeden z těch mála konzervativců, kteří byli za setrvání Británie v EU, abychom uchovali co nejsilnější vztahy v oblasti bezpečnosti, obrany, zahraničních vztahů. A Ještě jsem se nedostal k té oblasti prevence konfliktu a mediace, ale vždycky zdůraznuju tu práci například v Somálsku, boj proti pirátům, Atalanta, mise. Británie měla to velení, nebo ten štáb této mise až do doby před dvěma týdny. A teď jsme přišli už eh, o tu to instituci, o tu bankovní agenturu. A tak, eh, taková je tedy situace. A moje otázka, pokud tedy k Brexitu dojde, možná, že se ještě podaří to zvrátit, možná, že ještě bude druhé referendum, vlastně se může stát úplně cokoliv. Doby jsou teď velmi, doba je teď velmi eh, zajímavá. V britském parlamentu se zase bude hlasovat o různých možnostech a proto se chci ptat, jak bychom mohli v úzce spolupracovat s vaší institucí i po Brexitu, protože to je přesně jedna z těch oblastí, kde snad i ti, kteří zastávají Brexit, by chtěli, aby Británie eh, hrála globální roli a využívala svého, svých kapacit oblasti bezpečnosti. A tím eh, bychom mohli trochu zvrátit dopad Brexitu. Claire Moody jako další. Thank you. Děkuji. Ano. Asi potřebujeme takový vlastní mírotvorný proces u nás ve Spojeném království. Já jsem chtěla navázat na ten bod týkající se komunikace. Komunikační práce, která musí probíhat ruku v ruce s mírovým procesem. Bylo zajímavé naslouchat panu Keatingovi a vám. Když jste hovořil o té praktické práci, tak jste oba zmínili zapojení žen do mírové činnosti. Že je důležité tedy pracovat i s ženami, třeba v Jemenu a jinde. Explicitně to, nebo Afganistánu, explicitně to bylo zmíněno. Uvedli jste příklady zapojení žen. A já si myslím, že je důležité to komunikovat. Nikdy, někdy hovoříme o OSN 13, 25 a tak dále, ale nedostatečně hovoříme o tom, jakým způsobem to prakticky eh, eh, skutečně pomohlo a že to je něco, co je nedílnou součástí té práce. Při naší práci za mír a prevenci konfliktu. Nebo tedy to, že jsme e, válečné strany dostali k jednacímu stolu prostřednictvím této udržitelnosti, která právě se opírá o přímou spolupráci s ženami. Děkuji, Claire Moody. A další kolega ze Spojeného království James Carver. Britové tak usilovně pracují, dokud tu jsou ještě. Děkuji, pane předsedo. Sa- samozřejmě, já jsem skeptický. Zejména pokud je o zdvojování činnosti. Jakékoliv instrumenty za mír jsou samozřejmě dobré, ale Charles Tanak se toho asi dotkl. Já myslím, že když ho i i samozřejmě jakožto zastánce Brexitu, i když nevíme, jestli odejdeme nebo ne, to je jiná záležitost. I tak si to vážím. Edward hovořil v tom, o tom setkání v domu Žána Moneta v souvislosti s Ukrajinou. Co je důležité, je, že má to fungovat jako skutečný nástroj pro mír. Je to rozmanitý parlament. Mně se nejdřív zdálo, že to je jenom ALDE, EPP a SAD. Ale i Charles zmínil samozřejmě, že tam je někdo i za EKR. Ale já bych řekl, že by měly být zastoupeny všechny skupiny, nevím, GUE, někteří poslanci GUE, pracují v oblastech, jako je třeba Venezuela. Ale o to nejde. Jde o to, že má-li být skutečně Evropa jednotná v rozmanitosti, Mělo by tu být místo pro všechny. Pro každého, aby přispěl svou troškou. Aby byly, byly slyšet všechny hlasy z parlamentu k určité otázce. Slyšel jsem jenom Elmar Broka a samozřejmě se vší úctou vůči vám, ale jeden poslanec, který, který hovoří k Ukrajině, samozřejmě jsou tu další poslanci, kteří mají možná i trošku odlišný nebo opačný nástroj, názor. Takže to, to může trošku vyvážit tu perspektivu, abychom ukázali. Já, já například uh, hájím s, uh, Somaliland eh, a takže těžké hovořit za Mogadišu, no, Punsko, protože samozřejmě oni by byli podezíraví vůči mé pozici, protože pod, podporuji Somaliland. Takže já si myslím, že je důležité, mali to fungovat, a my samozřejmě vítáme každou příležitost k dlouhodobému míru, ale mělo by to, myslím, zastupovat, tedy aby to fungovalo, tak je důležité, aby do toho byly zapojeny opravdu všichni, všechny strany a měli by, aby to bylo opravdu jednotné. Děkujeme, Jamesy Carver. A nyní Alan Lamasur, který je rovněž členem rady. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat, poblahopřát panu Keatingovi za skvělou práci. Jak se omlouvám, že jsem dorazil se spožděním. Já chápu, že jste eh, trošku už se posunuli v vašem pořadu jednání. Jde. Že se nebudu vyjadřovat k tomu, co tu bylo předtím, ale měli jsme možnost hovořit u příležitosti těch pěti let Evropského mírového institutu, od té doby, kdy vznikl Evropský mírový institut, tak jsme měli dva cíle. První, který byl opravdu úcilně splněn, a to bylo vytvoření jakéhosi orgánu, který je schopen mediace a prevence konfliktu tím, že se mobilizují personality, postupy, orgány, prostě eh, také určité know-how zachová udržování eh, míru a mírotvorné činnosti a komunikace mezi znepřátelenými stranami, zapojení eh, z Evropské unie, členských států, když srovnáme evropskou diplomaci s americkou, tak je možná trochu přeháním, ale když to přeženu, tak prostě američané, když je problém, tak tam hned pošlo vojsko a pak jednají zatímco Evropané vyšlou na místo diplomaty, lékaře nebo modré přilby. A Evropský eh, mírový institut vznikl v tomto duchu, nezávislý orgán na státech a na Evropské unii, ale dostatečně blízký, eh, zejména z SVČ, aby mohl těm nepřátelnými stranám dát určitou záruku politické podpory Unie. Ještě další cíl, to byl určitý, eh, to abychom se ujistili, že když vyšleme nějaké diplomaty, nevládní organizace, odborníky do terénu, tak aby předali to, co získají tam na místě, také e, e, tím, těm, kteří je vystřídají potom případně další generaci. Aby tu vzněl skutečně společný duch evropské diplomacie v tom širším slova smyslu, protože jsou to některé, i některé státy, které nejsou přímo členy Evropské unie, ale podílí se na tom. Eh, ještě jednou děkuji panu Keatingovi za jeho slova. Děkuji, pane Lamasur. Ještě další žádosti o slovo? Nikoliv? Takže kdo by chtěl teď začít? Většina otázek bude asi zřejmě na pana Keatinga. Nebo byla? Děkuji vám za tyto položené dotazy. Asi jsem měl říct, že to, co je jedinečné o, o, na tomto institutu, je, že má radu, kterou tvoří tedy ta základní partnerství, to partnerství je e, e s EU, ale také s e SVČ, že spolupracuje i s dalšími aspekty, s dalšími institucemi DEVCO, DGNIR a další, ale ESVČ je služba pro vnější činnost je naším hlavním partnerem, ale taky s členskými státy. Ale je to nezávislý institut. Čili je to v tomto smyslu jedinečná, jedinečný subjekt. S, jsou tam opravdu určité výhody toho, že je to diplomatický eh, dosah, ale o také operační flexibilita nezávislého orgánu. To znamená, že můžete z této pozice hovořit se všemi, od vládních úředníků přes eh, lidi přímo na místě, kteří jsou, eh, nejsou nutně zvlád včetně nestátních aktérů, kteří jsou účastníky toho konfliktu a tak dále. Další otázka. Anilice. Klimatická diplomacie, souhlasím. Já jsem po, se, já se samozřejmě podívám na všechno, co děláte po tomto jednání, ale můj postřeh i z práce, kterou jsme se modlili v Afganistánu, v Sýrii, v Somálsku, na Středním východě, je, že víme daleko více o tom, jak klimatické změny a konkurování si o zdroje, ať už je to půda, nebo voda, nebo plyn, nebo ropa, tak my chápeme daleko více, jak to přispívá ke konfliktům, jak to komplikuje smysl, určitý pocit nespravedlnosti. Tomu rozumíme, ale nerozumíme tomu, jak, jak můžeme tyto vhledy použít k tomu, abychom podpořili dialog a nějaké pozitivní výstupy. A to je to, na, na čem chceme pracovat. Lze použít skutečně klimatickou diplomatii, konkrétní příklady. Někteří lidé hovoří o obnovitelné energii v těch zranitelných státech. To je opravdu důležitý způsob, jak by bylo možné sjednocovat společnosti a společenství. Další otázka Charlesa Tanoka týkající se Spojeného království. Rada Evropského mírového institutu explicitně mě nabádala, abych usiloval o eh, další členy a naprosto souhlasí s tím, aby se připojilo Spojené království, pokud si to přeje. Čili to je konverzace, která už začala. S Alastairem Bertem jsem se setkal a on byl eh, velice tomu nakloněn. On už tam není ale pravděpodobně tento jeho pokyn snad přežije jeho odchod. Švýcarsko je také na naší radě, nevím, jestli jsem to řekl nebo ne. Přitom není vůbec členem Evropské unie. Čili jde tu o to, že celá řada zemí, které nejsou v Evropské unii, nebo nebudou, přesto mají hodně co nabídnout. Když jsem byl v Berlíně, Paříži, Stockholmu, Varšavě a dalších, na dalších místech. Je tu určité, určitá lítost z toho, že ty poznatky, které Spojené království má, možná není, nebude v budoucnu tak dostupná pro Evropu tak jako dříve. A APM může být jedním, jedním z těch způsobem, jak to můžeme vykompenzovat. Takže já doufám, že to bude fungovat. Co se týče otázky Alana Lamasura. Děkuji. Máte naprosto pravdu, že ty poznatky, které jste získali z prevence konfliktů a řešení konfliktů, je důležité zachytit a zpřístupnit. Myslím, že v této oblasti můžeme dělat více, než děláme až dosud, ale nejen my, ale mělo by to také probíhat pro, skrze parlamenty a další organizace. A jedna z věcí, která jsem si povšiml, je, že v některých evropských zemích ta znalost prevence a e, řešení konfliktů to přežije volby, v jiných to vyprchá a záleží to potom na kvalitě těch výborů pro zahraniční otázky a zaměstnanců, které to podporují a co se děje v akademické sféře a tak dále. Ale by byli, byli bychom každopádně rádi, kdybychom uh, uvažovali o určitých způsobech, jak i jakožto relativně malá organizace můžeme přispět k tomu, že ty znalosti nemizí s volebními cykly a tady teď touto poznámkou již skončím. Máme poměrně velkou síť poradců na poměrně vysoké úrovni na celém světě. Ne všichni jsou Evropané a prostřednictvím a díky, díky tomu jsme mohli využít obrovské zkušenosti, praktické zkušenosti, které eh, řídí různé procesy, které sami se podílejí na mediaci ano, musíme opravdu uvažovat o způsobech nejenom, jak mezi nimi zbíle, sdílet, ale jak by z toho mohli mít všichni nějaký prospěch, včetně nad rámec vlád. Já myslím, že někdy jsme v jakési vládní bublině. Pokud chcete řešit konflikty, tak musíte eh, zapojit i další aktéry. Včetně eh, aktérů eh, z hlediska ze strany jaksi podnikatelských a jejich kruhů nebo duchovních kruhů a dalších. Děkuji, já bych chtěl dodat, eh, jedná se o osm vlád, které poskytují finanční pomoc. Eh, strategicko je to Belgie, Finsko, Itálie, Lucembursko, eh, Polsko, Španělsko, Švýcarsko. A máme ještě další tři státy, které projevily svůj zájem připojit se na druhé straně musím říci, že eh, mnoho zemí, které nejsou součástí, tak nám ale poskytují finanční podporu pro konkrétní případy. Třeba Norsko je tím případem, nebo Nizozemsko. Eh, dostáváme podporu od mnoha zemí, které eh, nechtějí být součástí rady. Děkuji. Pane Fanesi? Já bych chtěl zareagovat na několik dotazů. Eh, nejdříve k otázce pana Liceho a klimatická diplomacie. Ano, já s tím plně souhlasím. Eh, stále více věnujeme pozornost tomuto tématu. A Michael to říkal správně. Musíme pochopit, eh, jak k tomu přistupovat. Klimatická dimo, diplomacie je totež, eh, jako že se nyní bojuje o půdu, třeba v Africe, to je hlavní eh, z těch motorů, nebo je to něco jiného. My jsme součástí tohoto procesu a je potřeba se zaměřit na tento dokument. Je potřeba, abychom měli více osob. My už zatím eh, využíváme eh, klimatické změny jako jeden z ukazatelů pro systém včasného varování. Klimatické změny jsou tím ukazit, ukazatelem pro to, kde si myslíme, že v budoucnosti by mohlo dojít eh, k násilnému konfliktu. To je velice novátorský přístup. A takže tím bych chtěl ilustrovat, máte pravdu, ale měli bychom udělat více, uděláme to. V minulosti Eh, ti ne, na tom nepracoval někdo. Teď tady máme čtyři osoby, které se tím zabývají a musíme eh, v této výměně dále pokračovat. A pane Tanoku, eh, já myslím, že to mohu říci, Spojené království je příkladem stabilizační jednotka Spojeného království. Eh, přišla jako první eh, s tím, eh, to, že se do programu dala dalo řešení konfliktů. A my opravdu doufáme, že tyto vztahy zachováme se stabilizační jednotkou, protože tam jsou lidé, kteří mají neuvěřitelné znalosti. Chceme využít jejich zkušeností. My s nimi tedy hovoříme a e, díváme se na to, jak i po Brexitu budeme moci dobře s nimi spolupracovat. Paní Moody hovořila o komunikaci. Já s vámi plně souhlasím, máte pravdu. Měli bychom udělat více. My jsme někdy příliš opatrní, <clears throat> protože se jedná o, o tak diskrétní práci, ale měli bychom v tomto směru udělat více o co se s vámi mohou podělit, je, že v rámci této reformy, o které jsem stručně hovořil, máme eh, jednu divizi, která se bude zabývat eh, znalostním eh, managementem a tato divize se soustředí na to, čeho jsme dosáhli, jak se můžeme poučit a jak to můžeme dále sdělit, jak může probíhat komunikace s členskými státy, rozšířit to na širší publikum. Je to také dialog s OSN, s OECD, s Africkou unii, tak aby všichni společně jsme se poučili z těchto zkušeností. Komunikace, znalostní management eh, bude mít mnohem důležitější místo v našem programu než do posud. Děkuji, Edvard. Děkuji. Myslím si, že to byla velmi dobrá diskuze, která ukázala, že se zde naskýtá mnoho příležitostí spolupráce v dosažení výsledků, které jsou eh, v rámci mediace, řešení konfliktů a tak dále. Myslím si, že by tyto diskuze měly dále pokračovat, protože vidíme, že se navzájem můžeme od sebe učit a být efektivnější. Chtěl bych eh, zareagovat eh, na to, eh, co řekl kolega ohledně toho, že by eh, různé skupiny v parlamentu by pracovaly v oblasti mediace. Já si myslím, že ta myšlenka je dobrá, ale já bych chtěl zareagovat na to, že AFET či pracovní skupiny AFETu jsou tím místem, kde každá politická skupina přijde, může přijít se svým stanoviskem, ovšem se tam diskutuje, je to, velmi, je to tedy inkluzivní proces. Ale pokud jde o konkrétní mediaci, zde si myslím, bychom měli být pragmatičtější, praktičtější. Měli bychom si pečlivě vybrat eh, ti, kteří budou sedět u jednoho stolu, nezahrnovat všechny. Měli bychom být v tomto smyslu praktičtější. A potom znovu tyto mediační eh, týmy zase informují demokratickou skupinu, kde David McAllister, Linda McGovern a opět eh, tam probíhá diskuze a všichni mají možnost přijít eh, se svými myšlenkami. Já si myslím, že to je, jak bychom měli pracovat i v budoucnosti. Co se týče uh, uh, severní uh, Makedonie, SAD, EPP, tak je tady i pan Weigl z ALDE, který je zpravodajem, eh, proto nevylučuji, že eh, rozhodně zpravodaj by měl být eh, součástí vyjednavacího týmu. A pokud někdo je odborníkem na určité téma, tak to by se mělo také vzít v potaz při sestavování vyjednávacího týmu. Ten nápad je dobrý, ale já mám za to, opět říkám, že musíme být pragmatičtější a praktičtější. Děkuji. Děkuji, Edvarde. Ještě někdo další se chce vyjádřit? A zde ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Ne? Tak dobře, tak vám všem eh, děkuji našim eh, hostům a eh, přeji vám hezkou oslavu, která začne za 32 minut. A vidím, že pan eh, Lamasur vystoupí jménem našich kolegů. To je vše pro dnešek. Tímto končím naši schůzi a zítra se uvidíme v 9 hodin. Bude to výroční setkání s našimi kolegy z národních parlamentů. Hezký večer.